<clears throat> Good morning, dear colleagues. I propose you to start uh, the... Dobré ráno, vážení kolegové. Navrhuji, abychom zahájili dnešní zasedání. První bod je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte připomínky, tak ho můžeme přijmout. Bod 2. Obvyklá oznámení. Dnešní zasedání je webstreamováno, máme tlumočení do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, rumunštiny, portugalštiny, češtiny a polštiny. Tlumočníci se spoléhají na dobrý zvuk a dobré video připojení vzdálených účastníků. Aby mohli pracovat, prosím, hovořte jasně, normálním tempem. A pan předseda děkuje tlumočníkům. Body 3 a 4 jsou hlasováním. Dnes bychom měli hlasovat o vytvoření facility na obnovu a oživení a o nové průmyslové strategii pro Evropu. Než se pustíme do hlasování, chtěl bych dát slovo panu Kalendovi, zpravodaji k té nové průmyslové strategii pro Evropu, který by se chtěl stručně vyjádřit před zahájením hlasování. Pane Kalendo, máte slovo. che l'Europa aspetta un, una politica industriale per i cittadini e per le imprese. Děkuji. Více než kdykoliv jindy je toto zásadní kvůli kvůli koronavirové krizi je tady otázka digitální změny mezinárodních vztahů a také změna v oblasti životního prostředí. Proto je třeba moderní průmyslová politika, která je nezbytná. My jsme začali s prací na této zprávě ještě před začátkem koronavirové krize a bylo potřeba tuto zprávu přizpůsobit událostem a dopadům na společnost, obzvláště na podniky, na ty menší a střední podniky. A zohledňujeme tam dvě oddělené fáze. Jedno je fáze obnovy a oživení a druhá je fáze transformace. Průmyslová politika je velice široké téma, je tam řada rozdílných aspektů, je tam ten vnější rozměr, to znamená ty vnější vztahy, hospodářské vztahy Evropské unie a také vnitřní dimenze, vnitrostátní dimenze. Ta diskuse proto byla velice široká a ty výchozí pozice se často velice navzájem lišily. Proto jsme se rozhodli pro velice inkluzivní přístup se spoustou schůzek se stínovými zpravodaji, kterým chci poděkovat za jejich otevřenost a připravenost ke kompromisům. Konala se technická zasedání a neustálý kontakt s Evropskou komisí. Z těch 700 pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi, se podařilo dospět k 17 kompromisním návrhům, které dnes máte před sebou. Nechci tomu věnovat příliš času, vy tu zprávu znáte, již jsme o ní hovořili, ale je velice důležité tam poukázat na jednu poslední věc a to, že Evropská komise se nyní připravuje na aktualizovanou zprávu o průmyslové politice. Zároveň musí Evropský parlament velice konkrétně zaznít, musí být slyšet jeho hlas. Jde o politická opatření, o nástroje, nejenom o tu vizi. To byl ten původní cíl. Chtěli jsme dát jasné podněty komisi, pokud jde o nástroje, které musí být použity, tak aby ta zpráva nebyla jenom teoretická. Myslím, že se to tou spoluprací podařilo a myslím si, že je velice důležité, aby komise a občané dostali od parlamentu jasnou zprávu, s čím musíme bojovat a dále budeme bojovat. Děkuji. GUE předložilo písemné menšinové stanovisko podle pravidla 55.4. Než se pustíme do hlasování, tak musíme ověřit, zda jsme uznačení schopní. Ano, jsme. Takže se můžeme přesunout k hlasování. Pouze poslanci, jejichž jména byla sdělena sekretariátu předem politickými skupinami, mohou hlasovat. Poslanci včera obdrželi e-mail od sekretariátu ITRE s hlasovacími lístky a instrukcemi pro hlasování. Vyplňte prosím své hlasy do těch hlasovacích lístků ke všem pozměňovacím návrhům. Potom je vyplňte, vytisněte, vyplňte tam jméno, podepište to, naskenujte to nebo vyfoďte, pošlete podepsanou verzi na adresu itrevote.europarl.eu europa.eu e z vaší oficiální e-mailové adresy, protože pouze e-maily z této oficiální adresy budou zohledněny. Nyní je zahájeno hlasování, okamžitě obdržíte e-mail od sekretariátu ITRE, který vás bude žádat o hlasování. Ti, kteří jsou zde v sále, mohou hlasovat. Tady hlasování bude zahájeno do 11 hodin a pouze hlasovací lístky obdržené do té doby budou vzaty v úvahu. Dnes odpoledne okolo 17.30 sekretariát ITRE sdělí členům výsledky a konečné hlasování k těmto dvěma tématům bude zahájeno e-mailem zítra okolo 10. hodiny a bude uzavřeno v 11.30. Pokud některé z těch kompromisů budou zamítnuty, hlasování o příslušných pozměňovacích návrzích bude zahájeno před konečným hlasováním. V tomto případě ten čas tohoto hlasování vám bude včas sdělen prostřednictvím e-mailu. Takže prosím hlasujte a nyní se pouštíme k hlavnímu bodu na pořadu jednání, což je náš dialog s naší paní komisařkou pro energetiku, paní Kadry Simpson. Ona nám představí renovační vlnu a metanovou strategii. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za to, že je dnes s námi na dálku. Mělo se to konat zde, ale nakonec to nebylo možné ale je lepší, abychom byli v bezpečí a dodržovali všechna pravidla. Je velice důležité, že tady dnes paní Kadri Simpson je a prezentuje nám dvě důležité strategie, které byly přijaty včera Evropskou komisí. Je to renovační vlna a metanová strategie. Takže je to velice čerstvé, bylo to právě přijato a již je to s námi dnes diskutováno. Obě strategie jsou významné v kontextu dekarbonizace energetiky, jsou také důležité pro růst pracovní místa a oživení. Ta renovační vlna řeší tu nízkou míru renovace, která je e, pouze okolo 1% a jde o zlepšení energetické účinnosti evropských budov a ty inovace také samozřejmě pomohou obnově ekonomiky, poskytnou pracovní místa a pomohou malým a středním podnikům a místním a regionálním podnikům během této obtížné doby, aby měli práci. Ta metanová strategie řeší snížení emisí metanu, zaměřuje se na tři hlavní zdroje lidmi produkovaného metanu. Jde o energetiku, zemědělství Máme asi hodinu a tři čtvrtě. Víte, jaký je ten proces? Nejprve budou otázky koordinátorů, potom 23 členů výboru ITRE. Pokud budeme mít více času, můžeme přijmout několik otázek catch the eye a samozřejmě poslanci zde v místnosti budou mít přednost. Držte se prosím toho přiděleného času, aby měl každý možnost se vyjádřit, vyjádřit své stanovisko. A nejdůležitější je, abychom poskytli čas paní komisařce, aby mohla odpovědět a aby měla čas na závěrečné připomínky. Ještě jednou děkuji paní komisařce, že je zde k dispozici, aby s námi projednala tyto dva důležité dokumenty, které byly právě přijaty Evropskou komisí a doufám, že to připojení zůstane stabilní a že se nám podaří uskutečnit tento dialog. Takže bych ji vyzval, aby se ujala slova. And, uh... Děkuji vám. Já jsem až do poslední chvíle doufala, že budu moci přijít přímo mezi vás do Evropského parlamentu, Nicméně před pár minutami eh, jsem dostala radu, že bych se měla vyhýbat jakékoliv eh, fyzi- jakýmkoliv fyzickým setkáním, takže proto jsem tady eh, přes počítač. Nicméně jsem velice ráda dnes s vámi, abych vám mohla představit hlavní iniciativy, které včera přijala komise. A bohužel vypadl zvuk. Představíme první zprávu o, o, první zprávu o energetickém stavu Unie od vydání zeleného dílu e, spolu s šesti doprovodnými zprávami a 27 hodnocení NCP a doporučení v energetické politice. E, chtěla bych se také soustředit na renovační vlnu a metanovou strategii, což jsou hlavní iniciativy zeleného dílu a domnívám se, že si zaslouží podrobnější pozornost. Nicméně velice ráda se poté vrátím e, na plénu, pokud mě pozvete k zprávě o stavu energetické unie. Chtěla bych poděkovat poslancům Evropského parlamentu za příležitost k výměně názorů e, ohledně renovací, metanu a energetické účinnosti. E, Zpráva z vlastní iniciativy o maximalizaci potenciálu energetické účinnosti z Evropského parlamentu eh, je, byla pro nás zásadní a byla důležitým základem našeho práce a eh, já bych chtěla poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za tyto cené podněty. Loni v září jsme přijali zelený díl a tehdy jsme identifikovali eh, celou řadu budov, které mají potenciál pro energetickou účinnost a pro snižování eh, uhlíkových emisí, protože ta čísla jsou šokující. Momentálně budovy tvoří 40 finální spotřeby energie a 36 uhlíkových emisí. Evropské, eh, evropské budovy jsou také staré, 85 budov je starší než 20 let. a většina z nich bude stále ještě stát v roce 2050. Takže stávající budovy eh, spotřebovávají dvakrát více energie než nové domy a eh, do roku 2030 máme eh, emisní cíle a podle nich bychom měli snížit skleníkové plyny z budov eh, o 60 a energetickou spotřebu o 40 a spotřebu za vytápění a chladění o 18 To ale není jediný důvod, proč potřebujeme renovační vlnu. Protože po krizi COVID-19 budou, budou důvody k klimaticky neutrálním renovacím a energetickým úsporám ještě vyšší, protože to má přímý dopad na pracovní místa a na růst. Je to velmi pracovně intenzivní a posiluje to lokální dodavatelské řetězce. Investice, které jsou potřeba, jsou enormní. Mohou být až 275 miliard euro do roku 2030. Nicméně jde také o velkou příležitost pro stavební sektor, kde evropské firmy už teď jsou lídry v inovacích. Pokud jde o budovy a obnovitelné zdroje, 160 tisíc nových pracovních míst může takto vzniknout do roku 2030. Cílem této renovační vlny je ambiciozní pokus zdvojnásobit roční míru úspor a snížit spotřebu energie, což znamená zrenovovat 35 milionů budov soukromých nebo veřejných do roku 2030. Považujeme tedy renovace nejen za způsob, jak snížit spotřebu energie, ale považujeme to za příležitost ke skutečné transformaci eh, prostředí budov. Je to příležitost proměnit kanceláře a domovy v malé jednotky, které aktivně kontrolují spotřebu energie a chceme podporovat eh, eh, samoprodukci obnovitelných zdrojů a nahrazování eh, fosilních paliv v klimatizaci a vytápění. Chceme také přispět ke změně vzorců mobility a vytvořit příležitost k redesignu, redesignu budov a jejich okolí, aby města byla zelenější, přístupnější a čistší. Vážení poslanci, všichni víme, jak je těžké posilovat a podporovat renovaci. Je tu mnoho překážek a bariér, které existují na každém kroku dodavatelského řetězce. Není dostatek kvalitních informací a jednoduchých dostupných zdrojů financování. Možná paduje nedostatek kvalifikované pracovní síly v tomto sektoru a určitě existuje nedostatek podpory pro ty nejzranitelnější lidi. Takže chceme, aby eh, renovační vlna nebyla jen další abstraktní dokument. Navrhujeme konkrétní opatření a já bych chtěla několik z nich zmínit. Za prvé, Inovace se stane vlajkovou lodí obnovy. Současný nástroj pro obnovu a odolnost vyčlení 75 eh, zdrojů na klimatické investice. Jestliže členské státy využijí eh, třetinu svých financí vyčleněných na renovace. Bude to znamenat 80 miliard investic v nejbližších letech. A my jsme přijali dokument z pokyny, které mají směrovat členské státy směrem k tomu, aby začlenili významnou renovační složku do svých národních eh, plánů obnovy. Mnohé z nich to už dělají a my to monitorujeme a doprovázíme je při eh, jejich využívání fondů. Za druhé eh, zkoumáme způsoby, jak Eh, začlenit tento projekt eh, do víceletého finančního rámce co do, fina, co do technické asistence, eh, protože chceme zjednodušit způsob, jak využívat fondy, jak slučovat různé zdroje fondů do, jedno, do stejných projektů a posilovat budování kapacity tak, aby místní orgány mohly podávat kvalitní projekty. A za třetí, plánujeme posílit regulatorní pobídky na renovaci třemi způsoby. Navrhneme rozšíření a standardizaci využívání certifikátů energetické výkonnosti. Proskoumáme zavedení minimálních standardů energetické výkonnosti pro budovy. A rozšíříme povinnost eh, orgánu státní zprávy renovovat své budovy, a to nejenom na centrální úrovni, ale na všech úrovních státní zprávy. Veřejný sektor musí jít příkladem. Máme tu také zvláštní zaměření na regulaci topení a chlazení. To je sektor, který eh, absorbuje velkou část energetické spotřeby budov. U topení a chlazení chceme podporovat nízkouhlíkové technologie a využívání odpadního tepla a navýšení současného cíle v dodávky e, obnovitelné energie a nastavit minimální prahovou hodnotu obnovitelných zdrojů energie v budovách. A teď bych se chtěla stručně zmínit o energetické chudobě a těch nejnevýkonnějších budovách je historická vazba mezi energetickou chudobou a nezdravými, neúčinnými, neefektivními budovami. Stále 34 milionů lidí eh, nemůže eh, správně eh, spravovat své budovy, což je nepřijatelné kvůli chudobě. My jsme tedy přijali v rámci strategie doporučení a pokyny pro členské státy, které by měly řešit energetickou chudobu. Je to nástroj, na který se dlouho čekalo a pomůže členským státům vyvinout národní definice a kvantifikace energetické chudoby a také zavádění zacílených politických opatření, vzhledem k tomu, že tato oblast je většinou v rukou národních vlád. Navrhujeme alianci cenově dostupného bydlení, která by měla podpořit stovky projektů bydlení v Evropě a e, to tak, aby řešili situace nízkopříjmových domácností a zajistili jim základní úroveň komfortu a energetické účinnosti. Takže teď projdu ještě několik bodů, které se týkají e, strategie metanu. Jak víte, e, metan je druhý nejvýznamnější skleníkový plyn a je to také značná příčina znečištění ovzduší. A z 25 je vyprodukovaný člověkem. Nicméně 95 metanu vyprodukovaného lidmi pochází z odpadů, zemědělství nebo energetiky. A tato strategie pokrývá tři tyto, všechny tři tyto sektory. Ale právě v energetice eh, můžeme nejrychleji dosáhnout změny. V krátkodobém horizontu tato strategie podporuje dobrovolné iniciativy eh, pro podniky, aby eh, okamžitě dosáhli změny v oblasti monitorování a verifikace, ale dále tato strategie eh, avizuje legislativní návrh v roce 2021 o povinném měření, reportování a verifikaci eh, energetických emisí metanu a také povinnost eh, vylepšit infrastrukturu všech fosilních plynů. Budeme se zabývat eh, také investicemi do energetického sektoru. Evropa půjde příkladem, ale nezvládne to sama. Popravdě řečeno, Evropa eh, je zodpovědná pouze za 5 globálních emisí metanu v energetickém sektoru. Budeme spolupracovat s mezinárodními partnery na tom, aby metanové emise po celém do po celém dodavatelském řetězci importu e, byly sníženy. E, v rámci environmentálního programu chceme vytvořit mezinárodní metanovou observatoř, která bude schromažďovat data a porovnávat je na globální úrovni a přispějeme na to finančně z horizontu 2020, ale především e, satelitními daty. Satelity Koperniku už teď jsou schopné detekovat metanové emise, například eh, na ropných polích nebo uhelných dolech. A tato technologie by měla být velice precizní v nejbližších letech a bude schopná monitorovat i eh, malé úniky metanu a potom to může vést k jednotlivým krokům. Chceme také zavést standardy metanových emisí u fosilního paliva, které se importuje a konzumuje v Evropě a to by měla být pobídka pro mezinárodní výrobce, aby eh, podnikli kroky a sami redukovali eh, úroveň metanu. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, tím si myslím, že jsem pokryla hlavní aspekty našich iniciativ a doufám, že se brzy sejdeme naživo. A teď se těším na vaše otázky. Thank you, thank you so much, Commissioner Simpson. Děkuji, paní Komisařko, děkuji za vaši prezentaci, za vysvětlení eh, těch dvou iniciativ. A nyní um, otevřu slovo k prvním intervencím koordinátorům do politické frakci. Ty intervence budou na tři minuty, takže se prosím držte přidělené eh, doby. Jako první dostane slovo paní Carvalho za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jsem se to je vždy příjemné vás vidět a začnu eh, komentářem a otázkám k té renovační vlně, která je vítána. A můžete se spolehnout na eh, podporu naší frakce obecně energetickou e-, efektivitu. My se domníváme, že to je velice efektivní způsob, jak redukovat energie a přitom vytvářet pracovní místa, podporovat ekonomický rozvoj eh, při použití lokálních materiálů. My každopádně budeme mít další příležitosti s vámi sejít, ale už teď se vám chci zeptat, zeptat na dvě věci. První, jak si myslíte, že je nejlepší řešit minimální standardy pro existující budovy? Jak budeme řešit budovy s obyvateli? Bude to povinné nebo uvažujete o nějakých pobítkách? Ehm že zda se budou mobilizovat ty budovy, jak mobilizovat občany, aby provedli tu vlnu renovací. E, moje druhá otázka se týká integrace obnovitelné energie a mm, energetické účinnosti. Nejlépe to řešit celkově. E, o tato opatření společně s Eh, obnovou budov. Moje otázka se týká konkrétně plánů. Zda uvažujete ve své strategii o začlenění malých decentralizovaných hydrogenových eh, palivových článků do budov? Máte tedy na mysli i vodíkovou strategii? Střednědobá strategie. Také vítáme tuto strategii a chceme vám za to poděkovat. Je na čase, abychom se obrátili na členské státy, aktéry eh, sousední země a úniky metanů a způsob, jakým se odhalují, monitorují a eh, ohlašují, protože, jak jste řekla, tak máme technologii, která může toto snadno napravit. Takže jsou eh, tady nějaké emise, eh, kterým se můžeme vyhnout pomocí stávající technologie. A je důležité si připomenout, že emise z energetického sektoru jsou mnohem menší ve srovnání s jinými sektory, jako je zemědělství, takže je na čase, abychom se velice vážně zabývali emisemi z jiných sektorů, než je energetika. Energetika je důležitá, ale není to jediný sektor. Například se musíme zabývat sektory, jako je zemědělství, co se týče emisí. Děkuji vám ještě jednou za vaši přítomnost. Děkuji, paní eh, Carvalho. Paní, to si ještě není připojená, k tomu se ještě vrátíme. Pan Peterson, ale prosím, držte se té tř, těch třech eh, maximálně nich minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařce. Je dobré, že jste mezi námi a doufejme, že vás brzy uvidíme tedy. Ehm, děkuji za eh, obě strategie. My z Renew Europe jsme ehm, velice eh, chceme se rychle pustit do práce a chceme velké, velkou energii věnovat zelené dohodě. A to tedy za Evropský parlament, abychom udělali co nejvíce práce. Zelená agenda, zelený díl a nutnost hmm, silného zeleného tedy tlaku v rámci balíčku živení je extrémně důležitá. A my to chceme implementovat a tvrdě pracovat na těchto tématech. Ehm, těším se na ehm, strategii, která brzy přijde, na metanové strategii, stejně také vlnu renovací. Ehm, vlna renovací, mm, to se ještě zmíním ve svém příspěvku, my jsme rádi, že energetická účinnost je prvním principem, protože to je klíč. Pokud chceme e, plnit klimatické cíle, že založíme tedy naše politiky na energetické účinnosti. význam tohoto principu je ne, ne, ne, nej, nejzásadnější. Takže jsem rád, že Eh, v renovační vlně eh, zdůrazňujete minimální úroveň, minimální standardy, eh, což také evidentně je jeden ze způsobů, jak postupovat, pokud chceme dále mít zelenější budovy. Začlenění nerezidenčních budov veřejného sektoru, to je velké téma které musíme řešit, pokud máme plnit naše klimatické cíle. K těm investicím to musíme um, řešit, protože může máme nízkorizikové profily. Jak tedy tyto projekty řešit? Je ještě ambicioznější, budeme se nad tomu blíže věnovat. A poslední otázka. Myslím, že máme tolik různých nápadů na stole, které musíme implementovat. Um, to je um, tedy ten největší problém, což je otázka implementace. Máme na stole tolik dobrých nápadů. Um, myslím, že se můžeme těšit na spoustu tedy mrkve na stole. Eh, se týče financování, ale co s implementací? Jak? Vzhledem k tomu, že směrnice o energetické účinnosti, myslím, že polovina členských zemí předložily plány, které řeší skutečná témata. Chci se zeptat na citlivou věc. Co budeme dělat eh, s implementací vzhledem k tomu, že členské státy neplní své povinnosti? Mm, takže musím, potřebujeme tu mrkev, ale také ten byč, nebo ten cukr, ale i byč. Děkuji panu Petersonovi, pan Borkia. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte. Je škoda, že jsme to dostali teprve včera a doufejme, že to dostaneme dříve abychom maximalizovali um, naše debaty. Co se týče renovací, um, máme dlouhodobé strategie, to jsou dlouhodobé strategie, metan k těm strategiím, které byly doposud přijaty, tak snížily emise ve třech hlavních sektorech antropogenních emisí od roku 90 v energetickém sektoru, polovinu třetina v odpadech a pětina v zemědělství. Trend je pozitivní. Proč je třeba akcelerovat dosavadní opatření? Uvažujete o implementaci systému podobného ETS? A co se týče zemědělství, malé podniky, jak eh, je podpoříte k pozitivnímu příspěvku, aby byli schopni podpořit tuto změnu. Renovace budov, tady jenom souhlasíme a na zvyšování energetické efektivity budov. Pak mám několik otázek. Jak plánujete, že podpoříte ty renovace finančně? Budete dávat předem peníze při prezentaci projektu nebo pak proplácet? Eh, poslední otázka veřejné budovy, jak budou členské státy financovat renovace svých veřejných budov. Děkuji. Děkuji, Paulo. Nyní má slovo paní Juta Paulus za zelené. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi námi. Jsme rádi, že jste tady mezi námi ve výboru. Já se zaměřím na metanovou strategii. Mám několik otázek. Ve světle potřeby snižovat emise o nějakých 30 jak je uvedeno v metanové strategii, abychom byli schopni dosáhnout klimatického cíle minimálně 55 na 60 jak odhlasoval parlament. Jak komise mm, posuzuje e, tu studii, která byla um, zveřejněna v tím, že metanové emise z fosilních paliv eh, se očekávají 25%, eh, jsou tedy podceněny 25%, podhodnoceny. Co to znamená pro energetiku a opatření k snižování a eh, evropské kroky k koalici OSN klima a čistý vzduch? Dále, jak posuzujete, mm, že malý počet Ehm, eh, zdrojů ropy je zodpovědný za velké množství emisí. Budou opatření je omezit například v rámci průmysl, eh, směrnice o průmyslových emisí. Dále, jak posuzujete problém, že biogas, ehm, bioplyn tedy z, eh, mm, i z potravina vedle od, na rozdíl od odpadu vlastně zvyšuje emise metanu. Budete Eh, to řešit ve, v, při revizi směrnice obnovitelných energií. A jak eh, posuzuje to známení několika členských zemí, že chtějí zvýšit investice do fosilní infrastruktury plynové, když se eh, odklání od uhlí a žádají evropské mm, prostředky na to dokonce. Není to kontraproduktivní, protože to by znamenalo, že naše metanové mise by ještě stouply. Já jsem četla vaše sdělení o metanu velice pečlivě včera a zajímalo by mě, proč je tak obtížné vytvořit standardy nebo certifikační programy eh, dovoz plynu. Mám strategie do metanu už 20 let a stále mi tam chybí mm, kroky, jak snížit ty emise. Zdá se mi, že toto nařízení evidentně je není možné, nebo jenom částečně možné v EU, a přitom v zemích jako Kanada to jde. Proč je to takový pro, program, e, problém? Děkuji vám za vaše odpovědi. Nyní má slovo pan Krasnoděvský za EKR.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 slyšíme. Hello? Do you hear me now? Yes, thank you. Uh, may I speak? May I speak? Yeah, okay. Um, I have two... Já mám dvě obecné připomínky, které se patrně asi netýkají jenom kompetencí paní komisařky. Jednak vidím velký rozpor co se týče metanu, mezi ambiciozními programy v jiných oblastech, kde eh, metanu je to, nebo se omezujeme na měření a reporting, především co se týče zemědělství. My všichni víme, že hlavní emise metanu jsou ze zemědělství, ale nevidím, proč tady komise je tak omezená ve svých ambicích. Proč se zaměřovat teda na energetický sektor u metanu a nikoli na zemědělství? Druhá otázka je podobný rozporu těch budov renovační vlna. Tam jsme poměrně ambiciozní. A moje, otáz, moje otázky se týkají samozřejmě mm, využívání ehm, dočasného přechodného období, především u středního vytápění. Ale a druhá, a druhá otázka, já ehm, z veřejné strategii nevidím eh, rozdíl mezi regiony. A že ty budovy jsou různé v různých regionech. V mnoha zemích a městech je mnoho nových budov a tam to bude snazší přizpůsobit. Na druhé straně máme když srovnáte třeba Varšavu, moje město, se starým polským městem Krakov, které nebylo zničeno za války, tak tam je mnohem větší poptávka po nebo větší problém dosáhnout toho cíle popsaného obecně v té strategii. Takže moje druhá obecná otázka se týká toho, jak tedy bude vypadat ta spravedlivá transformace, jak budeme řešit energetické problémy a neměli bychom zohlednit velké regionální rozdíly a také velké rozdíly mezi městy. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo paní Matias. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Já velice děkuji paní komisařce, že se dnes účastní výboru a že můžeme projednávat tento návrh. Je velice důležitý a máme k tomu několik otázek. Vzhledem k tomu, že komise tady, to, to, vzhledem k tomu, co tady komise předložila, bychom rádi věděli, jak je tento návrh propojen se s pilířem sociálních práv v Evropě. Jsou tam určitá opatření, která je možná přijmout v této souvislosti a my už jsme předložili k tomu plány v roce 2017, kde je možné financování i těchto oblastí, právě zlepšování energetické účinnosti budov, to je možné napojit i na to provádění cílů pilíře sociálních práv a také v souvislosti s vytvářením pracovních míst. Takže tam bychom chtěli konkrétnější vyjádření ze strany Evropské komisy. My bychom byli proto, aby témata energetické účinnosti a renovace budov, tato témata nám skutečně leží na srdci, ale je třeba vidět to všechno ve velkém kontextu. To je potom velice zajímavý přístup. Tam se potom skutečně můžeme dostat někam dále. A nyní pokud jde o emise, samozřejmě i emise z budov jsou velice důležité, ale když se na to podíváme v kontextu plánování měst v urbanismu, tam nejde pouze o zlepšování energetické účinnosti budov, ale jde i o udržitel, větší udržitelnost veřejné dopravy, městské hromadné dopravy. Jsou zohledňovány i tyto návrhy? A energetická unie je velice důležitým tématem obzvláště ta otázka energetické chudoby, tomu je třeba se věnovat a je třeba to zohledňovat při všech iniciativách v rámci evropské energetické politiky, ve všech návrzích. Jde o to podívat se na to, jak nyní v mnoha evropských městech postupuje energetická chudoba je vidět vývoj v těch městech. Stále více lidí se, přes, se stěhují do okolí měst nebo na okraj měst, protože už si nemohou dovolit bydlení uprostřed měst a to má samozřejmě potom dopad i na ty budovy, na nájemné, na výši nájemného. Takže se musíme také postarat o to, abychom svojí strategií působili proti takovým tendencím v evropských městech. A samozřejmě musíme tuto iniciativu vždy vidět v souvislosti s elektřinou. V členských státech musí být stanoveny ceny elektrické energie, které musí být spotřebitelé schopni zaplatit – a musíme zajistit dodávky elektřiny v kritické době a musíme také se podívat, jak vypadá kritická doba, jak je to definováno. Děkuji. Paní místo předsedkyně za SAD, doufám, že je připojena a dávám jí slovo. Můžete prosím zvednout ruku, aby jsme vás viděli? looks it's uh, we can't find. Vypadá to, že připojení nefunguje, takže se o to pokusíme v druhém kole. Dobře, nyní tedy uzavírám to první kolo a chtěl bych vyzvat paní komisařku Kadry Simpson, aby odpověděla na první kolo otázek a připomínek. Máte na to, prosím, sedm minut. Máte slovo, děkuji. Děkuji. Děkuji za silnou podporu a dobré otázky. Všichni víme, že renovace vede k lokální aktivitě. E, jsou tam poměrně nízké nízkonákladová jako opatření, která veřejné orgány mají a mohou tím zajistit dlouhodobé úspory, jak v oblasti energetiky, Takže implementace těch standardů energetické účinnosti bude určitě vyžadovat velké úsilí, ale již existují členské státy, které to provádějí. Francie, Nizozemsko například ti zavedli takové minimální standardy energetické účinnosti a je také důležité jasně říci, tak jak to říkáme v tom dnešním sdělení, že velice důsledně se budeme věnovat tomu zavádění těchto standardů. To znamená, že ten časový rámec a ta otázka těch hospodářských a sociálních dopadů, aby to bylo proveditelné. Paní Carvajo se také ptala na roli vodíku, modernizace a dekarbonizace systému vytápění a chlazení budov, to je zaměřením, to je tím jádrem té vlny renovací. A bude to i zvýšením obnovitelných zdrojů, včetně obnovitelných plynů. A to bude probíhat v souladu s našimi závazky Evropské zelené dohody a s plánem klimatických cílů. Ale členské státy musí stanovit své priority ve svých národních energetických a klimatických plánech. Takže trh bude definovat, jak bude využívat ván vodík. Komise nevylučuje dnes žádné použití, žádné, žádné využití, žádnou aplikaci. Očekáváme, že ta největší poptávka bude asi z těch nejsložitějších, nejnáročnějších sektorů, takže budeme ten vodík potřebovat například v průmyslu, v dopravě a můžeme využívat ještě další plyny na vytápění. Byl tady dotaz na implementaci. Máme národní energetické a klimatické plány, vidíme, že členské státy zvýrazňují své úsilí a my jsme v neustálém dialogu s nimi. Příští rok bude ta obnovená směrnice o energetice, tím bude posílen celý ten rámec. Otázka, jak budeme všechno toto financovat, je to možné pouze s prostřednictvím kombinace evropských a národních prostředků a také samozřejmě regionálních prostředků. Na evropské úrovni máme 672 miliard eur v grantech a úvěrech. A jak už jsem říkala, 37 by mělo být věnováno klimatickým krokům. To znamená, pokud by členské státy využíly jednu třetinu, je to více než 80 miliard. A dále je tady React EU a politika soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci, Horizont EU. To vše může podpořit inovace. A také eh, jde o přeškolování pracovníků a implementaci nových technologií. Dnes máme velice konkrétní pokyny, jak naše členské státy mohou využívat fond na podporu oživení na podporu renovací. A paní Matias se ptala na sociální rozměr. Ano, to je skutečně zásadní a víme, že prostřednictvím renovace může být, mohou být náklady na vytápění sníženy až o 75 A samozřejmě první musí být renovovány ty budovy, které mají nejhorší výsledky. Já si pamatuju, že na nás byl eh, už velký tlak, abychom předložili tuto metonovou strategii již i před rokem. Je to vlastně první krok směrem, kterým se chceme vydat. Takže abychom navrhli závazné standardy, tak je třeba respektovat pravidla lepší právní úpravy a ta technická práce teprve začne, která se bude věnovat i třeba oblasti fosilní energie a stanovení standardů vyžaduje potřebné důkladné promyšlení. Budeme potřebovat data. A pan Krasnodebsky se ptal, proč jsem hovořila pouze o té energetické stránce. Ta strategie je vlastně dílem několika komisařů, pana Vojcechovského a Sinkevičia. Ti všichni byli eh, zapojeni a také pan místopředseda Timmermans. A v oblasti zemědělství jsou také příležitosti a pokud jde třeba o zachycování bioplynů a využívání jako energie. Takže to snižování těch eh, emisí metanu může vlastně přinášet další zisky zemědělcům. My jsme se zaměřovali na různé věci, nejenom ty úniky z energetiky, ale protože mým polem je energetika, tak protože jsem se tomu věnovala v tom úvodu. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Nyní se pustíme do druhého kola. Máme seznam kolegů, kteří vyjádřili své přání a politické skupiny souhlasily, aby se vyjádřili. A samozřejmě doufám, že nakonec budeme mít trochu času, takže by tam mohly být dva nebo tři vstupy ke HDI. Na každý vstup máte jednu minutu. Nejprve pan Šankeli, EPP. Thank you very much and thank Děkuji vám moc krát a děkuji vám, paní Simpson, za prezentaci. Vy jste už hovořila o metanu, já bych na to chtěl ještě navázat. V metanové strategii, která včera byla ohlášena, komise říká, že podpoří produkci bioplynu ze zemědělského odpadu v rámci národních strategických plánů a společné zemědělské politiky a že přeskoumá regulační rámec plynu a směrnici o obnovitelných zdrojích, ta bude důležitá příští rok a bude obsahovat pobídky k, vý, k, vý, k produkce bioplynu. Jaké kroky komise předpokládá v tomto směru a proběhnou nějaké specifické akce na evropské úrovni, anebo to bude probíhat na úrovni členských států? Pokud jde o ty členské státy, tak v Německu mají 11 tisíc eh, spalo zatímco v Irsku 11. Takže má země eh, potřebuje pobídky a v podstatě udělá s tím komise něco, protože z mnoha důvodů to, co se může dít v jednom členském státě, by se mělo dít i v ostatních. Děkuji, teď se připojila Patricia Toja, takže dáme slovo ještě paní Toja jako koordinátorce. Na tři minuty. Děkuji vám moc krát, slyšíte mě? Já se omlouvám za problémy, budu mluvit italsky. Vážená paní komisařko, zdravím vás jménem koordinátora Dana Niky. Máme velkou radost z tohoto programu, protože se domníváme, že renovace budov má velký potenciál energetických úspor to se zdá, že to je kapitola, kterou musíme považovat za prioritní, jak, v, jak veřejné budovy, jako to bylo v minulosti, ale i e, v soukromých budovách je potřeba e, provést změny, zejména u rodin s nízkými příjmy, takže má to i sociální charakter, e, týká se to energetické chudoby, což má frakce vždycky zdůrazňuje. Vy jste hovořila o několika nástrojích, ale já si myslím, že bychom potřebovali konkrétní nástroje, nástroje, protože jsou s tím eh, právní problémy, eh, určité problémy s předpisy, technologiemi a financemi. Jeden eh, konkrétní nástroj bychom možná potřebovali a já se vás ptám, jestli je to ve vašem programu obsaženo. A za druhé, členské státy mají tu možnost se řídit doporučeními. Vy říkáte, že je potřeba na to více zatlačit. 37% je v tomto sektoru. Nicméně eh, zuří ekonomická krize a covidová krize a eh, mohlo by to vést k tomu, že ty peníze budou přerozděleny do jiných oblastí. Jak to vypadá s tímto? A potom, jak to vypadá s tím eh, opatřením, které navrhujete? Jak by se to dalo sloučit s sociálním fondem a fondem soudržnosti? Jsou tady nějaké možnosti, nebo budou nějaké možnosti to koordinovat? a orientovat tímto směrem regionální politiku v členských státech. Máme tu tedy také problém s energetickou chudobou a potřebujeme nejprve nějaké investice na start. Víme, že členské státy nemohou nést všechny tyto investice, pokud jde o úspory energetické spotřeby. Jak tedy vytvořit pobídky pro výstavbu sociálního bydlení například v některých členských státech nebo v regionech. Měli bychom pokračovat podle dobrých příkladů a podporovat eh, i další země. Každopádně naprosto podporujeme váš přístup. Děkuji paní Toja. A teď se tedy vrátíme k eh, příspěvkům kolegů na maximálně jednu minutu. A nyní je na řadě pan González Casares SD. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Máme spoustu čtení po tom, co jste představila minulý týden. Já teď budu pokračovat španělsky. Já budu hovořit přímo a zeptám se na renovační vlnu. V září parlament schválil zprávu o cestovní mapě k eliminaci chladicích a topicích technologií založených na fosilních palivech. E, provede komise nějaké hodnocení nebo iniciativu v tomto smyslu? A druhá otázka se týká také renovační vlny. Hovoří se o renovačních e, obvodech e, a o boji proti energetické chudobě. Jak se to bude lokalizovat, podle jakých kritérií se to bude určovat? A potom se hodně hovoří o možnosti eh, konkrétního ETS pro budovy. Plánuje se to a eh, nakonec k metanu. Eh, v energetice je potřeba utěsňovat úniky metanu, flaring. Pokud jde o metán, tedy obecně o plyn, omlouvám se, mimo Evropskou unii, tak si myslím, že je důležité toto také zahrnout a řešit. Děkuji. Nyní je na řadě pan eh, Bart Grothuis z Arinu. Pan Grotius, prosím. Já myslím, že není připojený. Pokud není připojený, tak budeme pokračovat v seznamu řečníků a slovo dostane paní Pernil Weiss za EPP. Dobré ráno, ráda vás vidím. Moc děkuji paní komisařce Simpson za včerejší renovační strategii. Já jsem jednou ze stínových zpravodajek eh, Evropského parlamentu o maximalizaci energetické účinnosti v evropských budovách, eh, takže jsem eh, velice ráda, kolik toho bylo přijato do té strategie. Zajistit, aby Evropská unie zdvojnásobila renovační míru rezidenčních a nerezidenčních budov do roku 2030, tak k tomu potřebujeme obrovské množství financí, soukromých i veřejných. A sdělení komise říká, že Evropská unie unie by měla eh, vyvinout strategii eh, udržitelného financování, které by udrželo pracovní místa a mohly financovat produkty, jako jsou zelené hypotéky, zelené půjčky a zelené dluhopisy. Do této strategie patří také eh, revize směrnice o eh, hypotékách a o hypotečních úvěrech a o spotřebitelských úvěrech. To je relevantní, ale já se ptám, jak na to zareagují aktéři na trhu. Zareagují pozitivně na tyto iniciativy a můžeme očekávat, že budou oznámeny později další naší iniciativy mě dělá starosti, že míra renovací v Evropské unii zůstane nízká a proto já a EPP se chceme postarat o to, aby trh zareagoval pozitivně na navrhovaná opatření a aby tak byla zajištěna dostatečná úroveň soukromých financí na hluboké a rozsáhlé renovace v Evropské unii. Děkuji vám a přeji hezký den. Děkuji paní Weiss a teď se vrátíme k panu Grotiusovi. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych chtěl vyjádřit znepokojení ohledně ehm, povinných eh, minimálních standardů energetické účinnosti. Správně říkáte, že Francie a Nizozemsko už je mají a jako Nizozemec se ptám, jak eh, se postaráte o to, aby to eh, nepřineslo vysoké náklady podnikům a domácnostem. Zní to skvěle, ale jak je to realistické? Jakmile Evropská unie bude definovat, který dům je efektivní a který ne, pak to povede k tomu, tomu, že povinné standardy povedou k tomu, že domácnosti budou muset hodně pracovat a hodně platit na ten standard. Je to náročné a nákladné. Tady v Nizozemsku jsme schválně tohle nezahrnuli do klimatické dohody. A proto se ptám paní komisařky, ty vaše komfortní domácnosti e, budou muset, ne, nebudou náhodou muset vrazit tisíce euro do renovací, protože nebudou splňovat standardy? A co podnikatele ve svých provozovnách? tak nevykládej se si mě špatně, renovace je skvělá z mnoha důvodů, ale podniky a rodiny si nemohou dovolit nejistotu ohledně vysokých renovačních nákladů, a to zejména v nejbližších letech. Takže já eh, vás prosím, abyste to udrželi v cenově dostupných mezích pro tyto lidi. Děkuji a nyní dávám slovo paní Kumpula na 3.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 Paní komisařko Simpson, eh, dobrá práce, vy i váš tým. Je jasné, že komise zohlednila práci Evropského parlamentu a naši zprávu o maximalizaci energetické účinnosti v evropských budovách. Musím uznat, eh, že proběhla úzká spolupráce mezi našimi institucemi. Jsem rád, že se soustředíte na minimální standardy energetické výkonnosti, na renovační pasy budov, na dekarbonizaci topení a chlazení, na upscaling a renovační požadavky požadavky u škol a nemocnic. Máme jasné ambice zdvojnásobit eh, míru hloubkové renovace, což sníží spotřebu v budovách až o 60 Boj proti energetické chudobě je zásadní u nejzranitelnějších skupin obyvatel a vy jste nás vyslyšela. Eh, Pokud vymícení energetické chudoby doprovodíme určitou úrovní klimatických ambicí, tak dosáhneme spravedlivého přechodu. A nyní je na nás a na členských státech, jak dál. Jistě souhlasíte s tím, že nástroj pro obnovu a odolnost je zásadní. A pokud budeme spolupracovat na evropské úrovni, národní úrovni i místní úrovni, pak si myslím, že se nám podaří, eh, aby renovační vlna byla úspěchem pro všechny. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Marii Spiraky za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste si na nás udělala čas. Po prohlášení pana Kafa bych chtěla vám ještě jednou poděkovat za to, že jste přijala náš návrh Evropského parlamentu a konkrétně, že jste přijala můj návrh ve formě e, stanoviska ke zprávě pana Kafa o maximalizaci energetické účinnosti budov. Já chci zmínit tři věci. Za prvé, jak budou fungovat ty minimální standardy a jakým způsobem zajistí cenovou dostupnost energetické renovace budov. V tomto ohledu bych chtěla říct, že je důležité zohlednit váš návrh, který se soustředuje na otázku eh, cirkulárních materiálů a tady bych se vás chtěla zeptat, jestli revize směrnice o, v revizi směrnice o energetické účinnosti, jaké budou pobídky pro používání těchto materiálů, zejména stavebních materiálů. Druhá otázka, zajímaly by mě další detaily toho ETS pro budovy. Jak to bude fungovat? Bude to fungovat na evropské úrovni nebo národní úrovni? A e, jak bude fungovat ta kombinace? A za třetí bych se chtěla zeptat na takzvané pasy budov. Jestli jste eh, konečně eh, ochotní vytvořit společnou platformu, eh, která by byla podobná pro všechny členské státy. Děkuji vám. Děkuji paní Spiraky a nyní je na řadě paní Izabela Helena Pok.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 sledováním. Ten rozhod není dostatečně efektivní, eh, ten systém. Um, také jsem chtěla mluvit o tom, že veškerý metan z eh, uhelných dolů eh, se měl transformovat na energe, elektrickou energii, ale vzhledem k tomu, že není technologie na zachycování metanu ze vzduchu, z ventilace, tak Evropská unie musí investovat do těchto technologií. Polsko by možná mohlo eh, tyto programy eh, přijmout, realizovat. Eh, má na to kapacity a poslední program metan by měl být tedy po roce 20 30 a do té doby by, by, by mělo být možné využít meta, aniž by se příliš zatěžoval rozpočet. Děkuji. E, další řečník za Renew. Dobrý den, paní komisařko. Já mám otázky. Jedna se týká biogazu a biometanu. Eh, zda byste zvážili nějaké standardy a jak eh, roli bude hrát bioplyn při revizi eh, nařízení. Dále zemědělství. Strategie zmiňuje několik pozitivních věcí v zemědělství, snižování metanu. Myslím, že tady je stále velký potenciál technologického rozvoje Nicméně by mě zajímalo, zda byste zvážili konkrétní cíle snižování pro zemědělství, zda by to mělo být eh, ve vašem stanovisku za 5-10 let. Děkuji, Klaudie. Jako další pan Jens Gajer za SND. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Paní komisařko, děkuji za prezentaci metanové strategie a za vaše úvahy. Já mám mm, tři konkrétní otázky, ale ještě jsem neměl příležitost se přesně seznámit s těmi dokumenty. V Německu máme situaci, kdy náklady na eh, renovaci mohou být předloženy na eh, podnájemníky. To je jedinečné a týká se to spousta lidí, protože bydlení je, v Německu je především nájemné. Komise eh, může mm, udělat málo, ale my nechceme vytvořit situaci, kdy nakonec úspory energie eh, eh, se budou mm, vlastně odrážet v rostoucím nájmu, což už ohrozí velkou část společnost. V Německu již existuje energetický průkaz pro budovy, do jaké míry se to zohledňují a ty existující opatření, do jaké míry bude eh, komise měřit dodržování nebo úspěchy té renovační vlny. Jako další má slovo paní Angelika Niebler. Děkuji. Pane předsedo, děkuji paní komisařko, že jste přišla, že jste prezentovala plány a iniciativy komise. Mám dvě otázky. Jednak si myslím, že ta eh, renovační vlna je dobrým nástrojem, při, jak přispět do na, naše klimatické cíle a jak obnovit ekonomiku. Takže e, skutečně dobře. Moje otázka se týká omezování eh, byrokracie s tou vlnou renovací. Mm, e, se objeví nové nařízení, bude tady spousta mm, povinností. Jak můžete zabránit tomu, abychom Ehm, měli novou byrokracii, zá, zátěž pak pro ti, kteří to musí řešit. A moje druhá otázka se týká ETS. Já jsem pro tento systém a i pro budovy. Máte nějakou představu, jak na to? Máte to plánuje, nebo jaký na to máte názor? Děkuji paní Nibler. Jako další má slovo Rikontára za EPP. Děkuji. Děkuji paní eh, komisařko eh, milá Drev, že je hezké vás vidět. Jak jsme um, už mluvili o té renovační vlně, to nám pomůže dosáhnout dva důležité cíle. Na jedné straně klimatické cíle, na druhé straně vytváření pracovních míst ve stavebnictví abychom mohli pomoci ekonomickému oživení ze stávající krize. Moje otázka se týká dalšího důležitého cíle, to je digitalizace. Jak bychom mohli zajistit, že energeticky účinné chytré domovy budou dostupnější pro občany, než jsou teď? Jak víme, tak teď dnes je to spíše pro ty bohaté občany. Děkuji. Eh, jako další má slovo Romana Jarkovič za SND. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisařce Simpson za to, že je mezi námi. Um, maximalizace energetického potenciálu budov já jako proto vítám renovační strategii zlepšení energetické účinnosti je nejviditelnější krok, který můžeme přijmout je to taková tajná zbraň, která může přinést ekonomické a sociální přínosy občanům i zaměstnanost v této krizi. Chci se dotknout dvou důležitých aspektů, jednak pracovní míst a jednak financování. 18 eh, pracovních míst na jedno invest, 1 milion investovaných euro. Eh, obnova budov může přispět k ekonomickému oživení a udržitelnému růstu. Eh, příležitostí je mnoho, ale největší překážkou je zajistit přístup k financování na lokální úrovni, což je podmínkou eh, využití potenciálu renovační vlny. A zajištění privátního financování také bude nezbytné. Já vzývám komisi, aby vydala doporučení ohledně dostupných fondů a technické podpory, aby renovační vlna byla skutečným úspěchem na lokální a evropské úrovni. Děkuji. Děkuji. Ehm, nyní dostane slovo Damien Karem za zelené. Ehm, dobrý den, paní komisařko, a gratuluji k tomu části plánu k energetické efektivnosti. Ehm, metan je čtyřikrát účinnější než CO2 jako skleníkový plyn a většina e, je, je, e, ho pochází z lidské činnosti a metanová strategie, kterou komise Eh, prezentovala, tam není nic eh, konkrétního na lepší dozor, ty eh, tam lepší dozor emisí, ale to nestačí, musíme to omezovat, je potřeba snížit všechny emise skleníkových plynů, ať je to CO2, metan nebo cokoliv jiného. Jaké jsou konkrétní opatření, například doprava, námořní doprava vysílá stále více metanu, více než 55 roku mezi lety 12 až 18. Energetika, eh, to je další zdroj metanu. Eh, eh, plyn se používá stále jako nějaký přechodný zdroj. Hmm. Hydrogen nebo vodík to bylo svěřeno eh, organizaci eh, Vodík Evropa, což je lobby za fosilní paliva, to není transparentní. Eh, já jsem, vám tady, já jsem vám psal na toto téma, ale zůstalo to bez odpovědi. Promiňte, zbytek nebyl slyšet. Pan Pekarinen. Děkuji. Pane komisaři, já se chci zaměřit na biometan. Ve Finsku šlo hodně výzkumů eh, využívání eh, různých zdrojů na produkci biometanu. Na jedné straně s cílem snížit emise z dopravy, na druhé straně to přinese nějakou nějaké přidané eh, výnosy farmářům. Ve Finsku se očekává, že 20 do roku 2030 víc než 100 tisíc aut a těžších vozidel by mohlo být poháněno um, metanem. Se týče inovací mm, sektoru, tak stá, tady by se dalo hodně e, ještě získat. Zvažuje komisařka, aby evropské cíle vynaložení 30 rozpočtu na klimatické aktivity by také mohlo e, podpořit produkci a využívání biometanu a inovace i v tomto sektoru. Děkuji. Děkuji, pane Pekarinen. A nyní paní Hildegard Bentele za EPP. Děkuji, paní komisařko, velice stručně. V Berlíně ehm, mm, je asi necelá 8 milionů obyvatel, je zodpovědná za velký podíl. Myslím, už se o tom mluvilo, je to masivní um, účast privátních investorů. To, jak zajistíme aby se kombinovaly lépe veřejné a soukromé peníze, aby se lépe komunikovaly ty nové programy. Už jsme o tom mluvili. Například v Berlíně se umožňuje jenom jedno euro no, modernizačních výdajů, ale přitom by bylo potřeba investovat tři tolik, jak budeme komunikovat o těch nových možnostech eh, renovační vlny, která vyvolává tolik očekávání. Děkuji. Děkuji. Pan Fioky má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, děkuji za to, co jste udělala v oblasti energetiky. Já chci zdůraznit eh, dvě věci, které jsou možná eh, nepodstatné, ale 20 budov a eh, v Itálii je chráněné mm, z památkových důvodů a je nemožné tam to nějak energeticky zefektivnit. Co s tím tedy? Dále nevidím žádnou zmínku o tom, kdo bude pokrývat náklady eh, mm, a na demontáž stávajících systémů, eh, různé plynovody, mm, plynárové stanice a podobně. Děkuji jako poslední řečník a tady jsem neslyšel žádnou žádost o catch the eye pan Nis Ruslan za SND. Děkuji. Děkuji za prezentaci, paní komisařko. Já se chci zeptat v strategii renovační vlny říkáte, že potřebujeme snížit emise CO2 z budov o 60 minimálně, abychom dosáhli do roku 2030, abychom dosáhli ambicím zeleného dílu. Co to znamená pro mm, revizi těch dvou směrnic, kterou plánujete příští rok? Směrnice o budovách a energetické účinnosti. Můžete e, odhalit své úvahy o tom, co musíme dát do té směrnice v účetnosti 32,5% roku 2030. Stačí to, nebo to musíme zvýšit? A směrnice o budovách. Potřebujeme závazné cíle pro obnovu eh, rekonstrukci, rekonstrukce budov. Děkuji. Takže vzhledem k tomu, že tady nemáme catch the eye, tak mnoho otázek, mnoho důležitých vysvětlení a mnoho pozitivních komentářů tady padlo. A já chci dát slovo paní komisařce Kadry Simpson, aby mohla odpovědět na vaše otázky a také eh, dospět k nějakému závěru. Paní komisařko, máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych chtěla poděkovat za velice dobré připomínky a také chci popřát, pogratulovat Týmu za velice dobrou spolupráci. Jak víte, nebyla to naše první strategie, ale byla přijata teprve včera, takže někdo z vás říkal, že nebyl dostatek času na pročtení dokumentů, ale já jsem skutečně vděčná, že mám možnost to prezentovat hned po té, co komise tyto dokumenty přijala, tak abyste měli informace z první ruky hned teď. Budu se věnovat těm bodům, které zazněly. Někteří z vás zmínili obnovitelné plyny. Byl zmíněn biometan a vodík. V, červencu, v červenci byla prezentována strategie pro sektorovou in, integraci a tam jde o tyto plyny. Legislativní návrhy budou v nadcházejícím roce 2021. Jedním z nich bude aktualizace pravidel pro vnitřní trh, tak aby byl připraven na obnovitelné plyny. A určitě vidíme, že během procesu transformace musí být odstaveny ty znečišťující fosilní paliva. Je třeba odstraňovat závislost na uhlí a uhlí je stále velice běžným zdrojem tepla v současnosti. Během toho procesu bychom chtěli vidět více obnovitelné elektřiny a zelených plynů. ale hovořilo se o tom, že bychom měli snížit 60 emisí schlazení a vytápění v odvětví budov. To znamená, že nejurgentnějším krokem je zbavit se závislosti na uhlí. Dále, pokud jde o ty legislativní návrhy, které budeme prezentovat příští rok. Eh, žádné podrobnosti ještě připravené nejsou, jinak bychom už je nyní prezentovali. Takže s vámi souhlasím, že renovace velice úzce souvisí s tématem energetické chudoby. Neefektivní budovy úzce souvisí se sociálními problémy a energetickou chudobou. Dostupné bydlení může být nedostatečné v nedostatečné množství a řada budov je špatně izolovaná nebo špatně renovovaná. A to znamená, často, že eh, lidé, kteří mají nízké příjmy, mají malou kontrolu nad svými energetickými vývoj, eh, výdaji a je to vlastně začarovaný kruh, protože žijete ve špatných podmínkách a platíte hodně za energie. A to je jeden z těch problémů, které chceme řešit, protože, jak jsem předtím říkala, dobře renovované, renovované budovy pomohou obyvatelům, aby ušetřili až 75 nákladů za vytápění. A mnoho z vás zmínilo, že ty výchozí podmínky v jednotlivých zemích jsou různé, ale můžeme také představit osvědčené postupy prostřednictvím specifických iniciativ. Víte, že máme observatoř pro energetickou chudobu v EU. Další úhel renovace, jak na ní můžeme zatlačit. A v souvislosti s rozšířením ETS na budovy, to možné rozšíření na budovy, to by mohlo být jedním nástrojem ze sady nástrojů. Například to může řešit hospodářské bariéry, jako je přechod z fosilních paliv na obnovitelné energie, ale většina těch bariér energetické renovace budov jsou místní překážky a často neekonomické, takže se budou využívat jiné nástroje na stimulaci těch renovací. Ale abychom dosáhli našich klimatických cílů, všechny relevantní politiky musí pracovat společně, to znamená politiky na energetickou účinnost a další, budou všechny hrát důležitou roli. Renovace také neznamená pouze renovaci budov, ale i centrálního vytápění, tak abychom neplýtvali energií v těchto systémech. Ta vlna renovační se týká zelené transformace. Takže bylo také zmíněno, že bychom měli usilovat i o digitální transformaci a odvětví stavebnictví má obrovský potenciál, pokud je i o inovativní řešení pro budovy. Pokud informace o materiálech budou zaznamenávány, potom uživatelé mohou plánovat údržbu a pas renovace budov souvisí s umožňováním dat, s poskytováním dat o budovách, schromažďováním a poskytováním dat o budovách. Je to mimořádná situace. Máme k dispozici další financování, nebo brzy ho budeme mít k dispozici. Napříč Evropou je o to zájem nejenom na státní úrovni, ale i na regionální úrovni, protože renovace vytváří pracovní místa, obzvláště pro malé a střední podniky a také to řeší energetickou chudobu. Asi 34 milionů lidí žije v energetické chudobě, což je příliš mnoho. Sociální pilíř je koherentní a podporuje renovační vlnu. A přístup v sousedství umožňuje, aby lidé, kteří budou žít v renovaných budovách a aby si mohli produkovat alespoň část potřebné energie sami. Pokud jde o metan, jak všichni víme, Evropská unie je odpovědná pouze za 5 těch emisí metanu způsobených člověkem takže tato strategie se zaměřuje jak na kroky v rámci EU, tak i mezinárodně, tak abychom mohli řešit emise metanu spojené s těmi dodávkami do EU, protože my jsme jedním z největších dovozců fosilních paliv. Jsme největším dovozcem fosilních plynů a jsou s tím spojeny velké emise, které vznikají předtím, než se ten plyn dostane do Evropy. Většina těch emisí je mimo Evropu. Takže komise bude spolupracovat s mezinárodními partnery, abychom mohli snížit tyto emise. Budou probíhat bilaterální dialogy a také mezinárodní fora. Komise se bude věnovat také možným opatřením, která by mohla vytvořit pobídky ke snižování emisí globálně. EU je také lídrem prostřednictvím programu Copernicus, pokud jde o satelitní zobrazování. Můžeme sledovat eh, zdroje metonu po celém světě, takže víme, kdo jsou ti největší emitenti. A některé vlády jsou připraveny eh, v rámci EU řešit tyto své problémy. Například s polskými ministry jsem nedávno hovořila v této souvislosti, kteří jsou připraveni se tomu věnovat. Je to také součást otázky bezpečnosti pracovníků v dolech. A strategie také obsahuje legislativní návrhy v odvětví energetiky se plánují návrhy příští rok, pokud jde o povinné měření a reportování všech emisí metanu v souvislosti s energetikou a s infrastrukturou pro plyn. A také probíhaly konzultace s odvětvími, které jsou na to připraveny. A ještě poslední připomínka ohledně mezinárodní spolupráce – my jsme již v úzkém kontaktu s environmentálním programem OSN. A Mezinárodní energetická agentura také řeší témata související s emisemi metanu. A e, vytváříme mezinárodní observatoř pozorovací místo pro emise metanu. Samozřejmě vyzýváme ostatní mezinárodní partnery, aby se také připojili. Největším příspěvkem z naší strany budou data a ta observatoř nebude novou mezinárodní organizací, bude zakotvena v rámci OSN, bude navazovat na řadu stávajících organizací. Je tam eh, stávající partnerství a také koalice pro klima a čisté ovzduší. Takže toto určitě nebudeme ignorovat, ale navážeme na dosavadní aktivity A jak jsem říkala, neposouváme se pouze v odvětví energetiky, ale moji kolegové, komisaři Vojcechovský a Sinkevičius, také budou přispívat návrhy v nadcházejících letech. Mnohokrát děkuji za váš zájem a doufám, že se brzy setkáme, že budu moci představit stav energetické unie a vím, že máte řadu materiálů, protože se budou zveřejňovat také ty jednotlivé národní plány energetické všech 27. Děkuji a těším se na další setkání. Komisioner Kadri. Děkuji vám moc krát, paní komisařko Kadri Simpson. Děkuji vám za tento dialog o důležitých záležitostech. Skutečně doufáme, že renovační vlna dokáže dosáhnout transformace budov a dá nám příležitost eh, znovu, promys- znovu je promyslet, modernizovat a uspůsobit je zelenější a digitálnější společnosti. Pokud jde o metanovou strategii, tak eh, připravíme soubor kroků směrem k dekarbonizaci a naplnění eh, cílů nulového znečištění. Je velice důležité vést dialog také o energetických národních plánech členských státech probíhá významný pokrok, nicméně stále je před námi hodně práce, takže se velice ochotně brzy pustíme do dialogu s vámi, eh, ze kterého nebo s, něk, nebo s někým jiným designovaným Evropskou komisí a budeme diskutovat o stavu věcí a o tom, jak mohou členské státy v budoucnu dělat lepší pokroky. Děkuji moc krát za dnešní dialog a doufám, že příště se sejdeme osobně, ale patrně nepříliš brzy, protože, jak víte, tak příští týden bude naprosto distanční a mnoho kolegů volí především svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost druhých, protože eh, jakýkoliv kontakt s někým podezřelým z nákazy znamená, že je potřeba jít do izolace, eh, jak jste se rozhodla i vy, za což vám děkuji a děkuji, že jste dala přednost naší bezpečnosti a že ta je vysoko na vašem seznamu priorit. Každopádně e, bude to, nebo byl to velice konstruktivní dialog a já vám za to děkuji. Vážení kolegové, e, ještě máme dva další body, vlastně čtyři, ale rozdělili jsme to po dvou. Je třeba, abychom si vyslechli informace od našich zpravodajů, kteří se účastní vyjednávání s radou v trialogu. Nejprve tu máme eh, Horizon Europe, legislativní balíček, to jsou body 6 a 7 na pořadu jednání. Jde o nařízení a o rozhodnutí. A já prosím pana Dana Niku, našeho zpravodaje, aby nám podal informace o diskuzích, které proběhly 6. října během prvního trialogu za německého předsednictví rady. Já jsem byl také přítomen zahájení toho trialogu, ale pan Nika a pan Eller byli v první linii a bojovali za naši pozici a požadovali lepší rozpočet a požadovali také naše hlavní cíle pro finální text. Pane Niko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo Bušoji. Děkuji, vážení kolegové. Vyjednávání o Horizon Europe znovu začaly prvním trialogem 6. října, jen týden poté, co Rada přijela, přijala obecný přístup k tomuto programu. Jak víte, Evropský parlament dělal, co mohl eh, během prvního čtení aby dosáhl pozice co nejdříve. V roce 2019 v Dubnu to bylo. A první, pozici v prvním čtení jsme přijali pouhých 10 měsíců po zveřejnění návrhu komise, a to včetně eh, asociačních politik. Stále jsme zavázáni eh, od, naplnit všechny sliby dané občanům a eh, komunitě, což ale závisí především na přístupu rady k těm 15 vlajkovým programům ve vyjednávání o víceletém finančním rámci. Pokud jde o Horizon Europe, tak horizontální ustanovení eh, MMFF a úvodní ustanovení skrývají ještě několik eh, nevyřešených témat, jako jsou spolupráce a synergie. Jsme velice zklamaní návrhem rozpočtu od Rady na Horizon Europe, a když říkám, my tím, nemyslím jenom ITRE, myslím tím parlament a e, myslím tím e, celou e, komunitu. Rada projevuje nesmírnou krátkozrakost, která bude znamenat, že Evropská unie přijde o příležitost získat vůdcovskou roli nebo udržet si v oblasti důležitých výzev, což je pro parlament nepřijatelné. Finanční obálka navržená radou na léta 2021 až 2027 by se neslavně zapsala do historie jako poprvé od a to poprvé od zahájení víceletých finančních rámců. O každých 10 miliard méně, které budou ve finančním rámci, znamená, že 400 patentů přijde na zmar eh, a 110 inovací, že přijdeme o 5500 testovacích aktivit a eh, 220 eh, pokusů, což je pouze špička ledovce. Takže my jsme se rozhodli nestanovit datum druhého trialogu, dokud nedostaneme signál, že celková finanční obálka bude větší. A se skromným příspěvkem z Next Generation se domníváme, že ten seznam eh, by mohl být trochu větší a že by mohlo být rozepsá, rozepsáno do jednotlivých kategorií programu. Potom jsou tu externí zdroje, zejména příspěvky z asociovaných zemí. A je zásadní, aby tyto příjmy byly distribuovány uvnitř nebo v rámci nařízení o horizontu Europe a ne v rámci každoroční rozpočtové procedury což by znamenalo nízkou úroveň finanční obálky MFF. Účastníci programu potřebují dlouhou eh, předvídatelnost toho, jaký, jaké, jaký program bude mít kolik alokováno v jakém sektoru. Za druhé, mezinárodní spolupráce. Všichni víme, jaká vládne nejistota a rozdíly. Nicméně my máme odlišný přístup než Rada a Komise. A to zejména pokud jde o asociační politiku. Zatímco Komise a Rada chtějí minimalistický přístup ve všech programech víceletého finančního rámce, my zdůrazňujeme, že každý sektorový text je potřeba eh, prodiskutovat se zohledněním specifik každého programu. Proto u Horizon Europe parlament uchovává silnou pozici, kterou chrání finanční zájmy Evropské unie a usiluje o reciprocitu při uzavírání dohod o výzkumu a inovaci, zejména v rámci asociačních dohod. Bereme také na vědomí pozici Rady k článku 18 bodu 5, podle kterého subjekty třetích zemí mohou být vyloučeny z některých částí programu, vzhledem k odůvodněným a mimořádným okolnostem. V této formulaci je dostatek flexibility pro to, aby se postupovalo případ od případu. Za třetí, pokud jde o synergie a největší rozdíly mezi námi a radou, největší rozdíl je to, že my preferujeme jednotný soubor pravidel, zatímco rada chce pouze maximální harmonizaci maximální harmonizaci pravidel pro způsobilost nákladů. Nicméně při takhle měkkém doporučení víme, že se nic nezmění. A v dalším sedmiletém programu by se zkrátka nestalo nic. Takže řekněme si vážně, že otázka synergií nebude tentokrát opět vyřešena a to není v zájmu Evropského parlamentu. Trváme také na uznávání pečetí excelence v celém programu Horizon Europe a chceme, aby byly možné, bylo možno najít rychle jiné zdroje financování na evropské úrovni, zejména tedy Horizon Europe. Harmonizace pravidel a intenzivní management evropských peněz bude vytvářet pobídku pro eh, podniky a Kromě těchto tří hlavních témat musíme diskutovat také o horizontálních záležitostech. Pokud jde o návrh rady na koncové datum všech programů MFF, včetně Horizon Europe, pozice parlamentu je, že budoucí sektorové programy by neměly obsahovat datum konce, zejména proto, že datum konce by mohlo e, vést k spoždění vstupu v platnost následných programů Horizon Europe, čemuž se samozřejmě všichni chceme vyhnout. Právě tak zavedení koncového data tohoto programu by znovu otevřelo problém společného chápání, což jsme silně proti. A ještě poslední poznámku k těm otevřeným otázkám. Doufáme, že je vyřešíme. Evropský parlament má společný přístup a e, pak tu máme ustanovení o právním státu a o ochraně finančních zájmů Evropské unie. To je k článku 49. První trialog obsahoval politické prohlášení a deklaraci našich pozic přičemž hlavním výsledkem je eh, udělení mandátu pro práci na technické úrovni. Už dvě technické schůze obou institucí se odehrály a jak jsem už zmínil, ne Podařilo se nám stanovit datum příštího trialogu, protože se k tomu nemůžeme zavázat, dokud neobdržíme další vysvětlení o vyjednáváních o MFF neočekáváme příliš mnoho pokroku u dalších politických otázek, dokud nebude vyřešena otázka rozpočtu, která je samozřejmě zásadní. Tolik tedy ode mě, pane předsedo a vážení kolegové, a děkuji vám. Děkuji vám moc krát, pane Niko, za vaši intenzivní práci a děkuji také panu Ellerovi a týmu stínových zpravodajů za jejich práci, kterou odvedli nejen v Evropském parlamentu v minulosti, ale i teď během vyjednávání s radou. A jsme si jistí, že prosadíte většinu našich nejdůležitějších bodů a cílů, o kterých jsme, eh, o kterých jsme se dohodli v Evropském parlamentu. Za 13 minut se uvidíme na schůzi koordinátorů. Každopádně děkuji, pane Niko, za debriefing. A teď jdeme na body 8 a 9. Máme stále ještě 10 minut. Eh, takže prosím o 5 minut pro každého maximálně eh, protože máme tu opět zprávu o trialozích o Evropském institutu inovací a technologie a o agendě strategické inovace EIT, posílení inovačního talentu a kapacit Evropy. Jsou to dva body, ale vezmeme je společně, protože se o nich diskutuje v balíčku. Máme tu dvě velice aktivní zpravodajky, paní Marizu Matias a Marie Carvalho. První trialog proběhl 29. září a já jsem měl tu čest hovořit na začátku těchto trialogů a potom kolegové vyjednávali intenzivně s radou a německým předsednictvím. Takže teď dávám slovo našim váženým kolegyním, aby nás informovali o výsledku a o situaci v trialogu jako první paní Marisa Matias. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Proběhly dva trialogy. My jsme eh, vedli společnou diskusi o mm, nařízení a strategické inovaci. Pro nás je hlavní problém stejný. Horizon Europe to je rozpočet když nebudeme mít e, kapacity, tak e, promiňte, nerozumíme. E, chci také nechat příležitost paní Marie da Grasa Carvalho, aby to vysvětlila, o co jde. To není jenom rozpočet. o životní prostředí a potřebujeme mm, co nejdříve konkrétní návrhy pro EIT a potřebu dohody, abychom mohli specifikovat eh, um, reakce na krize, energetické inovatické programy a další eh, znalostní trojuhelník a eh, výzkum a vývoj vzdělání. Takže tady několik věcí bylo dohodnuto. Jsou tady samozřejmě vazby na Horizon Europe. Některé věci nejsou dobře definovány. Hmm, geografické pokrytí, což je také Horizon Europe, udržitelnost, financování a diskuse o nových KICS. Nejdůležitější je um, koordinace s horizontem. Promiňte, omlouvám se, ale kvalita zvuku, zvuku je příliš špatná. Děkuji vám. Marisa Maria Carvalho bude mít slovo jako další. Děkuji, pane předsedo, děkuji za laskavá slova. Já chci nejprve poděkovat kolegyni Marisi Matias za dobrou spolupráci. Měli jsme čas vytvořit ty dvě zprávy jako balíček, byla to velmi plodná spolupráce. Chci poděkovat komisi a předsednictví za dobré klima během jednání a všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, asistentům, kteří tvrdě pracovali až do posud. Jak řekla Marisa, už jsme měli trialogy. První byl jenom takové proskoumání různých názorů ve druhém trialogu 29. září jsme již pokročili krizové eh, reakce. To je důležitý bod pro Evropský parlament, abychom měli dohodnutý eh, dohody tedy na COVID-19 a potřebě reagovat A to by mělo být nařízení o EIT. Měli bychom zmínit možné kroky vzhledem z důvodu krize jednak e, flexibilita administrativně finančního postupu, ale také KIX a jejich nezávislost – Eh, zohlednění stávající krize při plánování jejich aktivit. Také jsme se shodli, že žádný rozpočet by neměl být věnován těmto mm, krokům. Další věc, na které jsme se dohodli, to je e, taková vlajková loď, to je RIS, e, synergie, inovační schéma, e, to nebylo v návrhu komise a rady, takže synergie s regionálními fondy a regionální inovační programy. To je návrh parlamentu, za to bodujeme a je tam už schoda. Takže jsme se dohodli, že eh, a RIS by měly být takovou pákou pro, na regionální a strukturální fondy, a plán oživení, tedy velké synergie s ostatními fondy. Na tom jsme se dohodli o povinné povaze těch RIS, to je důležité. Také jsme měli dlouhou diskusi, ale dohodli jsme se, že eh, jaké budou tady ty eligible země a regiony. Mm, musí to být založeno na evropských inovacích. A nejenom na poslední, za poslední rok, ale tři nebo čtyři poslední roky výsledky za um, in, e, v evropských inovačních scoreboardech, aby žádná země nezůstala pozadu. Takže to byly ta dvě témata. A jak řekla Maris, tak už musíme nemáme tedy určitý pokrok, ale musíme ještě udělat větší pokrok v tom geografickém pokrytí. Máme obecnou dohodu, že potřebujeme lepší geografickou rovnováhu, ale Rada a komise nemají rádi výraz geografické pokrytí a stále je tady určitá e, neschoda co se týče výzev um, u těch otevřených um, řízení um, výběrových partnerů a projektů. Oni to chtějí rezervovat jenom na některé činnosti. My chceme transparentnost a otevřenost ve všech možných distribucí Eh, prostředku ZIT. E Dále chcem druhé kritérium, jako scores excelence a bezpojení s Horizont Europe, eh, například genderový mainstreaming a hm, malé střední podniky. Ještě jsme se ale neschodli na tomto druhém kritériu. Co se týče inovací. Potřebujeme mm, další kvalifikace, um, distribuce eh, rozpočtu dvinovek, které souvisí s rozpočtem, vztahy mezi EIT a X, jestli budou nadále dostávat institucionální financování, to souvisí s rozpočtem, kde návrh parlamentu je ano, měli by dále dostávat institucionální financování. Rada je opatrnější, rada říká, že jenom pokud budou eh, reagovat na otevřené výzvy. Ehm, to je důležité. Jsou to ehm, věci. Já um, očekávám, že se bude jedna vyjedná ambiciozní rozpočet pro Horizon Europe a z toho získáme ambiciozní rozpočet pro EIT a budeme moci otevřít ty, eh, uzavřít ty body, které jsou stále otevřené, protože nevíme přesně, jaký rozpočet bude mít EIT. Eh, jinak tedy hm, ta jednání pokračují dobře. vzhledem k tomu eh, číslu rozpočtu, který dostaneme. Děkuji paní Karvalo, děkuji paní Matias a nejenom vám, ale um, stínových, také chci poděkovat stínovým se pravodajům, našemu sekretariátu, personálu. Budeme dále pečlivě sledovat tato jednání eh, na těchto důležitých tématech eh, v legislativní oblasti. Jsou to důležité věci, Horizon Europe, Evropský institut inovace a e, technologie. Bod číslo 10 je e, různé, bod různé tady ehm, nevidím žádné žádosti. 11, 11 další je schůze 27. října. Sekretariát sdělí přesný čas. Děkuji sekretariátu technické pomoci. Eh, technikům Evropského parlamentu, pomočníkům. Vše nejlepší, prosím, kolegové, a hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji.